Good afternoon, colleagues, and we begin with point 20. Můžeme začít uh, prezentace komise uh, zachování a posílení Schengenu. 27. Eh, komise přijala balíček třech iniciativ um, uh, zachování Schengenu, implementaci hraničního kodexu dočasném znovu zavedení hraničních kontrol na vnitřních hranicích šengenského prostoru a dočasný legislativní návrh, který u ustanovení kodexu ehm, šengenského 20 16 9 ohledně zavedení dočasného kontrol na hranici. Já požádám pana Nisevstra, aby prezentoval tento balíček a pak odpověděl na vaše otázky. Takže, pane de Koester, prosím, eh, dávám vám slovo k vaší prezentaci a pak dám slovo zpravodajům a kolegům na otázky. Děkuji, pane předsedo. Hmm. Můj komisař mi včera můj život velmi usnadnil, protože k bodu 9 vaší agendy Sdělení komise k plnění agendy migrace jsme stručně prezentovali sdělení ta eh, komise o zachování posilování Schengenu. Upozornili jsme na eh, závěry z tohoto sdělení, totiž potřeba eh, pozměnit kodex, šengenský kodex o dočasné zavedení kontrol na vnitřních hranicích. Je tam několik také klíčových prvků tohoto návrhu a na to já samozřejmě navážu. E, než mm, se zaměříme na tento legislativní návrh, tak dovolte, abych stručně připomněl rozvoj, vývoj, ke kterému došlo, e, co se týče safeguard e, klauzule, totiž zavádění dočasných hraničních kontrol na vnitřních hranicích to může přispět k tomu, abychom nemonstrovali, že tento návrh je logickým vývojem eh, vývoje Schengenu jako takového ve vztahu k novým výzvám, kterým čelí šengenské státy v posledních dvou letech. Nyní se vrátím eh, k šengenské úmluvě z roku 1990, teda v článku 2 poprvé měla safeguard klauzuly, která je zní následovně. E, po e, zavedení principu zrušení kontrol na vnitřních hranicích, pokud národní bezpečnost nebo veřejná politika to vyžaduje, smluvní strana může po konzultaci s ostatními stranami rozhodnout, že po omezené časové období národní hranice, hraniční kontroly budou provozovány, budou prováděny na vnitřních hranicích. Takže ta možnost dočasného zavedení vnitřních hraničních kontrol tam už byla, ale bez, další, bez nějakého maximálního trvání těchto kontrol. Měla by proběhnout nějaká konsultace, ale Schengen přežil 12 let s touto základní klau, zá, e, e, záchranou záruční klauzulí. Některé státy to využili několik dnů, týdnů a konec jenom jeden aplikoval několik let, nebudu ho jmenovat tedy, ale je to Francie, e, z důvodu mm, určitých politik eh, Holandska se rozhodl, že zachová tady hranice s Belgií a s Lucemburskem. Nicméně eh, členské státy eh, nyní zavádějí vnitřní hraniční kontroly na delší období. To se změnilo v roce 2006, kdy byl vytvořen Schengenský hraniční kodex, který komu naterizoval některé části šengenské aky o vnitřních a vnějších hranicích. V podstatě ta safeguard klauzule tam zůstala zachována, ale nebylo to jenom o oznámení tohoto rozhodnutí členským státům, ale také komisi vzhledem k, mezina, e, e, k interinstitucionálnímu rámci, ve kterém Schengen fungoval od svého zavedení do evropského rámce. E, jenom dočasné zavedení vnitřních eh, hraničních kontrol bylo možné, aniž by se specifikovalo maximální časové období. Potom v roce 2013 členové Libe v tuto chvíli pod eh, v rámci eh, řízení Schengenu kde byl také zaveden eh, šengenský mm, mechanismus hodnocení, byl specificky modifikován šengenský hraniční konec s ohledem na tu safeguard klauzuli. A celá řada nových postupů a procedur byla tím zavedena a v tu chvíli poprvé byla, eh, byl stanoven časový limit maximálně 6 měsíců na ty dočasně zavedené vnitřní konhranční kontroly. Proč 6 měsíců? Eh, mohlo to být 3, 9 nebo 12 měsíců, ale 6 měsíců bylo zvoleno, protože to umožní pokrýt všechny případy, které nastaly do té doby. Eh, při zavádění vnitřních hraničních kontrol. Takže nebyl žádný absolutní důvod, proč to bylo právě 6 měsíců. A proto těch 6 měsíců stále máme v Schengenském kodexu. Byla také možnost prodloužit vnitřní kontroly až na dva roky, ve specifickém případu podle článku 29 ale o to teď nejde. Komise nyní přišla s jinou změnou nebo návrhem změny této safeguard klauzule konkrétně proto, aby ehm, mohlo existovat delší časové období, během kterého by se zaváděly vnitřní hraniční kontroly. S tímto návrhem komise chce, aby Schengen byl silnější, odolnější eh, stávajícím výzvám, kterým čelíme za poslední dva roky, s problémy eh, správného řádného řízení externí hranice, eh, následné druhotný pohyb nelegálních migrantů a teroristické hrozby. Tyto otázky jsou dlouhodobé problémy a je jasné, že 6 měsíců je nedostatečné maximální období. Druhotný pohyb, který vyplývá z nedostatečné eh, eh, řízení externích hranic, komise žádá zvláštní postup podle článku 29 s následným doporučením rady, který by doporučil členským státům prodloužit Mm, podle příslušných podmínek. Um, e, toto trvání. Takže co komise dělá? Nyní znovu e, navrhuje přizpůsobit stávající ustanovení, aby posílila Schengen. A my bereme ohled nejenom na ty nové výzvy, kterým čelí členské státy, ale také Eh, námitky, které přišly z některých členských zemí, které trpěly důsledky opětnovného zavedení vnitřních eh, kontrolních hranic, eh, kontrol na vnitřních hranicích ze strany sousedních členských států. My se snažíme v našem návrhu najít rovnováhu mezi tím, že umožníme vzhledem k vážným hrozbám vnitřní bezpečnost, to um, maximální eh, trvání těchto hranic a současně eh, zajištění toho, aby volný pohyb byl co nejméně ovlivněn a také to, aby se mm, ostatní členské státy toho mohly účastnit v rané fázi těch postupů. Takže to je prodloužení na 6 měsíců na jeden rok normálního maximálního období, během kterého mohou být znovu zavedeny vnitřní hraniční kontroly. To je vyváženo různými garancemi, které budou um, posíleny těmito prvky. Předtím než bude oznámeno zavedení hraničních kontrol na vnitřních hranicích by měl být proběhnout kontakt s daným členským státem a měla by být předchozí dohoda o spolupráci, o opatřeních na spolupráci. Komise má také právo žádat o další informace, včetně e, e, informace o spolupráci s jinými členskými státy. Důležitou novinkou je, že hodnocení rizika Eh, se požaduje, které by ukázalo mm, trvání hrozby, které se očekává, jasnou definici těch částí vnitřní hranice, které jsou ohroženy těmi závažnými riziky, kterým se snažíme bránit, a také jasnou demonstraci potřeby dočasného zavedení vnitřních hranic, že to je tedy opatření jako e, e, poslední možné opatření. Další věci, které stojí za zmínku, když členský stát přesáhne 6 měsíců jež tou vnitřní kontrolou, tak je povinnost e, tam dát informace, jak během těch prvních šesti měsíců ty kontroly hranic efektivně přispěly k k řešení té identifikované hrozby. Není to tedy jenom formalita, co e, by tam mělo být, je lépe definováno a jsou tam jasnější podmínky, které je třeba plnit. Další důležitý prvek, když členský stát přesáhne 6 měsíců u těch hraničních kontrol, komise by měla vydat stanovisko těch současných ustanovení komise může vydat stanovisko a mělo by to udělat, pokud bude pochybnosti o nutnosti a přiměřenosti tohoto opatření. Eh, komise to udělá, pokud to bude víc než 6 měsíců. V praxi komise ještě neprezentovala velký počet těchto stanovisek, které už teď může vydávat. A poslední eh, se týkal Rakouska, Německa a kontrol vnitřní hranice, které byly obnoveny vzhledem k mm, pohybům, které kdy byla ohrožena veřejn, vnitřní bezpečnost a e, asilový systém se dostával pod vysoký tlak. Proč trvám na tomto stanovisku komise? Protože samozřejmě s ohledem na členské státy to spustí konsultační postup, e, co se týče zavádění vnitřních hraničních kontrol. S e, ohledem na Evropský parlament tam to bude základ Eh, pro politickou diskusi. Takže tato povinnost komise vydat stanovisko automaticky spustí konzultaci s členskými státy a předpokládám také diskusy s Evropským parlamentem. Pak je tady specifický nový postup. V případě, že stejné hrozby pokračují déle než rok, a tady jsou pak velice přísné podmínky, které to umožní. A jedna z nich je, že budou přijata odpovídající opatření ze strany dotčeného členského státu v, na svém území. Například stát vyhlásí nouzový stav nebo podle svých, svého práva vyhlásí nejhorší stupeň ohrožení, že dojde k teroristickému útoku. Pak by to mělo být také akcepto, by mělo být akceptováno, že vnitřní kontroly hranic budou zachovány, pokud to bude relevantní vzhledem k té hrozbě. Toto v tomto případě by členské státy měly informovat komisi 6 týdnů předem. Komise vydá stanovisko a tady máme paralelu s postupem podle článku 29. Poslední slovo nemá členský stát. Na základě stanoviska komise rada rozhodne Eh, doporučení členskému státu zda má dále prodloužit vnitřní pohraniční kontroly. Tak to jsou, pane předsedo, ty nejvýznamnější změny, které navrhuje komise eh, ke stávající safeguard klauzuly. Také je tady doporučení přijaté kolegiem, které interpretuje stávající ustanovení v duchu změn navrhovaných eh, k ženskému kodexu. Takže členské státy, pokud oznámí eh, prodloužení vnitřních kontrol, hraničních kontrol, ehm, zajistí nezbytné kontroly s sousedním členským státem a oznámení. Um, abych vám řekl takové tajemství, dostali jsme dvě oznámení, měli také dojít do Evropského parlamentu, který měl dostat současně s komisí tato oznámení, takže komise nyní posuzuje tato dvě oznámení a uvažuje o tom, jak na to bude reagovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji moc krát, pane Dekostere. Eh, ta eh, poslední věta byla eh, velice zajímavá. Začne pan Koelio, zpravodaj. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Evropské komisi za prezentaci a děkuji za to, jak jasně pan Dekeuster vždy prezentuje situaci. Já jsem včera měl eh, možnost eh, hovořit s komisařem a říci mu, že vítáme návrh na zacílené pozměnění šengenského hraničního kodexu. Nedávná krize eh, vyvinula značný tlak na oblast svobodného pohybu, což vedlo k znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích v několika členských státech, a to na dlouhou dobu. Také e, se ukázalo, že je zapotřebí zvýšit koordinaci mezi členskými státy, zvýšit demokratický dohled a rozšířit evropský rámec pro případy národní bezpečnosti, protože přesně o to tu jde. Musíme lépe chránit Schengen před nedostatky, ale přitom respektovat právo členských států na kontrolu svých hranic. Nicméně dnes eh, jsem se dozvěděl, že Dánsko patrně jedna z těch dvou zemí, eh, o, kterém, o kterých pan Dekester hovořil, oznámilo, že bude pokračovat v kontrolách na vnitřních hranicích. Jak víte, eh, Dánsko už využívá nejdelší možné doby a v době posledního prodloužení se Dánsko odvolávalo na vysoký počet žadatelů o azyl opakuji, eh, obrovský příliv žadatelů o azyl eh, uvedlo následující. 300 tisíc lidí, tedy trojka a pět nul, 300 tisíc lidí bylo eh, zkontrolováno na hranicích mezi květnem a červnem. A za to též období 263 lidí požádalo na hranicích o azyl. Takže já e, opakuji, že se odvolávali na vysoký počet žadatelů o azyl, což ale bylo 263 lidí. Tady nehovoříme ani o 10%, ani o 5%. Není to 1%, je to 0,1%. Teď se zdá, že Dánsko se opírá o bezpečnost. Ale e, čím to odůvodňují? co předložili na odůvodnění. Čísla jako ta, která jsem právě citoval. Komise se souhlasem eh, parlamentu a rady předložila cestovní mapu, která by měla vrátit Schengen zpět. A zcela zjevně některé členské státy mají nějakou jinou cestovní mapu a já se obávám, že Dánsko bude první a ostatní budou následovat. Takže otázka zní, co bude komise dělat s tímto stavem věcí? Vrátí se Schengen? A nebo definitivně zmizí? Děkuji moc krát. Děkuji, pane Koelio, za tuto analýzu. A máme ještě několik dalších kolegů, kteří si chtějí vzít slovo. Paní Argentiny, prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Jestli to chápu správně, tak eh, ty návrhy, které máme na stole, eh, půjdou normálním postupem v tomto parlamentu, takže bude jmenován zpravodaj, budou pozměňovací návrhy, bude se hlasovat a tak dále, což nějakou dobu potrvá ale eh, podle mého názoru eh, možnost, aby Francie měla eh, dodatečné hraniční kontroly, tak ta možnost podle současné legislativy vyprší 13. listopadu, zatímco u Rakouska, Německa, Dánska, Švédska a Norska to vyprší někdy na konci října, jestli se nepletu. A tak jak tohle rozlousknout? Tento návrh by umožnil těm zemím pokračovat v hraničních kontrolách na vnitřních hranicích. A ten, ten návrh umožňuje to prodlužovat pořád po půl rocích eh, déle, než jak je to teď. Ale ono to vyprší už velice brzy na základě stávající legislativy. Takže mám z těch otázek a odpovědí, které přišly s, těmi, s tím balíčkem, chápat, že členské státy mohou využít novou záminku na ob, prodloužení hraničních kontrol. Přesně e, na to narážel pan Coelho svým příkladem s Dánskem. A já mám skoro pocit, že komise přímo nabízí členským státům tuhle argumentaci. Změňte záminku a začněte počítat od nuly. Mám to chápat takhle? protože to mi přijde velice znepokojivé a rozhodně to nepovede k návratu Schengenu, který by fungoval tak, jak bychom si přáli. Děkuji. Děkuji. Pan Korao, potom Marie Kristin Verža. Děkuji, pane předsedo. Jak už řekli kolegové, mm, v tomto návrhu komise něco nesedí. Mám ten pocit, že pro jeho přepracování bude potřeba dalších důkazů pro to, eh, jak členské stány, státy nejsou vystaveny stejné zátěži a stejnému tlaku. Velice často se to děje na základě, na úkor eh, základních zásadů, zásad Evropské unie například. A to je Schengen. Prostě tady eh, se o základních eh, vymoženostech hovoří, ale nedodržují se. 11. listopadu pro některé členské státy, mimo jiné pro Německo, eh, eh, vypršela lhůta pro zachování vnitřních kontrol nebo hranicích na svých a aniž tedy, a oni to dělali dál, aniž se jim hrozilo nějakou sankcí. Měli bychom se spíše pomoc, snažit pomoci států, kteří se pokoušejí zachránit Schengen a z, uvažovat i o odpovídajících sankcích k tomu patří období, kdy teda může být povoleno znovu zavedení hranic, dojde-li k obecnému ohrožení veřejnosti a kontroly členských států, které tyto kontroly znovu zavedou až lhuta vyprší naposledy, tak musí být zabezpečeno, aby členské státy přesto měly sami i nadále tuto kontrolu udržovat na hranicích. Já se domnívám, že už předložení tohoto návrhu si členské státy vezmou skutečně jako záminku, aby unikali před těmito sankcemi a dále zachovávali svůj docela dosavadní postup. Eh, přednáší se celá řada argumentů, která se neobírá o statistiky, jako jsou sekundární proudy a hnutí, teroristická hrozba hraniční a tak dále. Také aktuální situace a výzvy nemohou vést k tomu, aby se odstranilo, zrušilo šengenské aky. Na to je potřeba pravidelná evaluace šengenského hraničního kodexu a vnitřní kontroly, stejně tak jako podpora zemí, eh, eh, do kterých vstoupili migranti jako první aby jednotlivé země se nemohly stát uprchlickými tábory pro celou Evropu. Důležité by tedy bylo, aby se komise postarala o to, aby prosadila svou agendu migrační, aniž by se, a ne připouštěli, aby některé země sloužily jako tábory pro uprchlíky pro celou Evropu. Marie Kristýn, děkuji, pane předsedo, je mi líto já jsem eh, tu nebyla na čas prezentace, protože jsem byla na jiné schůzi. Chtěla jsem znovu zopakovat to, co už jsem řekla v souvislosti s mými obavami na francouzsko-italských hranicích. Chtěla bych připomenout, že to se netýká stejného článku, když Francie žádá o kontrolu hranic, protože se opírá o článek 25, ale ne o dva, článek 29, ale o článek 27. Pak, když jsem pochopila vysvětlení komise, tak tady máme daleko větší manévrovací prostor a daleko horší kontrolu ze strany komise, ale já mám velké opavy a opakuji to. Tou situací, která se děje na francouzsko-italské hranici, protože Francie Eh, vlastně se odvolává na boji proti teroristu, aby mohla zavést kontrolu na hranicích, ale přitom chce zastavit migranční toky na italsko-francouzských hranicích. A eh, přitom ve Francii, na rozdíl od toho, co se dělo v celé Evropě a zejména v Německu, ve Francii nedodlošlo o podstatné zvýšení žádostí o azyl. Co se týče francouzsko-italské hranice, 30 tisíc uprchlíků vstoup, 30 tisíc uprchlíků vstoupilo na území Francie. Víme, že mezi těmito 30 tisíci jsou osoby, které, tedy by, které byly několikrát odmítnuty. Eh, ale eh, ta hranice eh, italsko-francouzská, to je 106. 70%, ta, hra, ta hranice překračuje 70%, ale my tady máme, že 700 až 800 žádostí bylo, bylo tedy mm, předloženo v žádosti o azyl eh, v příslušném departamentu a už se tady požádalo z tohoto důvodu o prodloužení lhuty kontroly hranic až do 30. dubna 2018. Já bych tedy ráda věděla, protože mám zatím jenom zprávu francouzských úřadů, a nevím, oč se opírá Francie proto, aby mohla eh, systematicky provádět další kontroly. A to je prostě diskriminační krok. A jestliže jsem pochopila správně to, co říkala komise, eh, zdá se mi, že se snažíte udělat nějaký balíček, aby tady nebyly dvě možnosti, ale jenom jedna jediná možnost, jak žádat o znovu zavedení kontroly hanět. Eh, jak je to tedy s článkem 27 a 29? Thank you very much. Before I go back to Mr. De... Děkuji. Ještě než dám slovo znovu panu De Kesterovi, tak bych chtěl eh, zareagovat. Paní eh, z Argentiny eh, se ptala na reakci parlamentu, co budeme dělat my ve výboru LIBE. Tak já taky požádám pana De Kestera, aby odpověděl za komisi Pan Coelho je předseda pracovní skupiny Libe pro Schengen a e, požádal bych vás o více úvah na téma, e, jak bychom měli postupovat společně. 23. se chystá schůze, ale takže to bych chtěl, abychom měli na paměti. Vrátím se k tomu, až eh, pan eh, Dekester bude tak hodný a odpoví na otázky, eh, které zmínili naši kolegové. Tak pane Dekestere, prosím, odpovězte. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád odpověděl obecně na různé připomínky, které byly vzneseny. Zazněla poměrně provokativní otázka od pana Koelia. Jestli se vůbec komise chce vrátit k fungujícímu Schengenu, anebo jestli na něj rezignuje. Já si myslím, že ze všech dokumentů, politických sdělení, legislativních návrhů eh, za poslední dobu, eh, včetně toho, o kterém diskutujeme teď, by mělo být naprosto jasné, že komise eh, samozřejmě chce eh, zpátky Schengen a že podala všechny návrhy, které jsou k tomu potřeba, eh, hodla dosáhnout implementace přijatých opatření, ale zatím to patrně nestačí je ale zcela jasné, a prohlásil to i předseda Juncker, že Schengen je jedním z hlavních výdobytků, které Evropa přinesla občanům a neměli bychom o výhody Schengenu přijít. Na druhou stranu e, jsou tu problémy s bezpečností, které je třeba vyřešit ale je jasné, musí být jasné, že kdyby eh, to bylo jenom na komisi, kdybychom rozhodovali sami, tak eh, bychom byli v Schengenu zpátky už včera. Za druhé, někdo tady říkal, že komise dává členským státům záminku k tomu, aby eh, prodlužovali hraniční kontroly tím, že budou měnit důvody jejich zavedení tak eh, komise vůbec nic takového nenaznačuje. Nicméně je zavedenou eh, právní doktrínou, že jestliže zavedete vnitřní hraniční kontroly z různých důvodů po sobě, tak pokaždé začínáte od začátku. Pokud například zavedete vnitřní hraniční kontroly z důvodu eh, vandalství a výtržnictví eh, během fotbalového mistrovství světa na dva měsíce, tak můžete. A jestli měsíc po zrušení těchto kontrol zase zavedete hraniční kontroly, protože došlo ke strašlivému teroristickému útoku, tak ty dva měsíce už se nepočítají do těch následujících šesti měsíců. Tak to bylo vždycky a to je tradiční výklad současných právních předpisů, který nikdo nikdy nespochybňoval. Něco jiného je, že členské státy mohou být kreativní ohledně toho odůvodňování. A to, pane předsedo, já dnes nemůžu hodnotit, jaká bude reakce komise na nové oznámení. My samozřejmě obdržíme, pak analyzujeme a pak je ta otázka e, zdůvodnění, které je uvedeno. Jsou e, tam další formální náležitosti, které musí členský stát v tom oznámení splnit. A víte, že komise například trvá na výsledcích hodnocení, zda nepostačuje e, alternativní opatření, jako například policejní kontroly uvnitř území protože není dobré okamžitě sahat až k poslednímu řešení znovu zavedení hraničních kontrol a ze všech těchto úhlů pohledu zkoumáme ta oznámení, ty notifikace a pak bude na kolegiu, aby rozhodlo, jaké kroky budou podniknuty. Tak, pane předsedo, tolik eh, mohu odpovědět teď na ty komentáře a kritické otázky a jsem si poměrně jistý, že ve velice blízké budoucnosti toto bude předmětem eh, politické debaty na nejvyšší úrovni. Děkuji. Děkuji, pane Dekoustere, děkujeme za odpovědi. Je to v skutku politická debata nejvyšší úrovně. Děkuji za upřímné odpovědi. Myslím si, že pro nás z toho plyne, to, co už zmiňovala paní eh, z Argentiny, že se musíme eh, rozmyslet, jak se postavit k této politicky i technicky složité otázce. Jedním z bodů dnešní debaty, kromě toho, že jsme si znovu vyslechli komisi, je eh, sformulovat naši reakci. Za těch pár minut, které ještě máme, bychom si tedy měli vyslechnout ještě pana Coelia který by nám měl říct, co by měl parlament udělat. Já to vidím tak, že bychom měli jmenovat zpravodaje na říjnové schůzi koordinátorů, ale nechci se plést do diskuzí, které už proběhly na pracovní skupině. Takže prosím pana Koelia o názor a aby nám sdělil, co si o tom myslí pracovní skupina. Takže prosím, informujte nás a potom formálně zareagujeme. Prosím, máte slovo. Já eh, chápu návrhy komise. Eh, poprvé, co byl ten problém otevřen takto eh, otevřela paní Verži a na stínové schůze si S. Um, s tím, že tam je mezera mezi národním a evropským právem v případě nouzového stavu, výjimečného stavu. Um, návrh komise se snažil tuto mezeru řešit, ale my jsme znepokojeni a jsou důvody pro naše znepokojení, protože my nechceme násobit situace, kdy eh, budou kontroly vnitřních hranic. Mm, s tím, že bychom Eh, mohli aplikovat to, co navrhla komise my jsme schválili, že tady vrátíme zpátky Schengen. Co tady uděláme v pracovní skupině? My jsme měli celou řadu schůzí a já mohu říci, že s vysokou úrovní spolupráce strany Evropské komise. Eh, část toho bylo in kamera, ale dostali jsme briefing k těm problémům, takže jsme, máme poměrně dobrou představu o tom, co se děje a již začínáme zpracovávat zprávu z vlastní iniciativy o stavu Schengenu na základě práce naší skupiny a snažíme se, nebo budeme tuto práci, zprávu schvalovat a e, bude debata na schůzi ve Štrasburku, až na to dojde. Měli bychom se sejít v pracovní skupině jenom k vnitřním hranicím během příští schůze. Máme na programu slyšení na prosinec v Schengenu. Pravděpodobně koordinátoři by se měli zamyslet nad e, rozsahem toho slyšení. My jsme e, mysleli původně mm, menším rozsahu, ale vzhledem k novým událostem bychom měli zvážit pozvání národních parlamentů a širší sličení. Šení. Ale to je na vás, na koordinátorech, abyste se nad tím zamysleli, abychom měli naše stanovisko, ale ze zpráva z vlastní iniciativy, debata v parlamentu, zpráva o stavu Schengenu, parlament bude schopen ehm, mít názor na to, co se děje v Schengenu a myslím, že politicky tam jde o to, co je možné dělat teď. Děkuji, děkuji, to bylo velmi užitečné. Myslím, že to návrh slyšení je dobrý. Mm, Předneseme to na koordinátorech 23. Budeme mít další zprávy od vás do té doby. Možná byste mohl přijít i na tuto schůzi. Vzhledem k šíři a citlivosti tohoto tématu. Mně se líbí ta myšlenka, aby eh, těch národních parlamentů a dimenze členských států, takže to není jenom komisi, ale také rada a č- realitě členských zemí. Měli bychom ale být opatrní, eh, abychom k tomu neměli klasický formální přístup, ale spíše dynamičtější. Už to trvá dlouho, musíme být trošku šikovní, jak k tomu přistupovat, takže buďme flexibilní, nechceme dlouhé uh, šlišení, pokud nebude k věci. Takže buďme prosím flexibilní. Máme spoustu práce, ale toto je obrovsky důležité téma. Takže uvidíme, jak to dopadne 23 aby tam byli někteří koordinátoři přítomní. Pozveme vás jako předsedu pracovní skupiny. Pokud se nikdo další nehlásí, tak já poděkuji mm, komisi. Mm, poděkuji kolegům za přítomnost ve čtvrtek odpoledne k tomuto jednomu bodu. Velice si toho ceníme. Děkuji vám za vaši práci tento týden. Uvidíme se příští týden.